modré karty. Dámy a pánové, rada na svém zasedání k nominaci kandidáta na úřad předsedy komise v sporném hlasování, které proběhlo poprvé touto formou eh, na radě v historii a také s mírnou dopomocí, abych tak řekl, Evropského parlamentu, eh, kandido, eh, tedy eh, schválila pana Žána Klora Junkra jako kandidáta. Pane Junkře, já vás zdravím tady v parlamentu a vítám a nyní dostanete příležitost přednést eh, svůj eh, kandidátský projev tady před parlamentem a dovolte mi, abych vám k tomu udělal slovo. Vítám vás srdečně v Evropském parlamentu. Nejste tady žádný eh, nováček, byl jste tady už v mnoha funkcích a nejdříve bych vám rád poblahopřál k té nominaci radou a tímto vám uděluji slovo. Bonjour Dobrý den, pane předsedo. Dámy a pánové, 25. května evropští občané k nám promluvili. Sdělili nám jasné silné poselství, které někdy bylo trochu eh, rozporuplné, a dnes a v následujících dnech na něj musíme zareagovat, musíme na něj odpovídat, odpovídat na jejich očekávání, na jejich úzkosti, na jejich naděje a na jejich sny, protože v Evropě je i místo pro sny. A právě zde v Evropském parlamentu, na místě, kde evropská demokracie je, já bych chtěl hovořit o hlavních směrech které kterými se bude řídit hlavní směr eh, fungování Evropské komise. Jedná se tedy o obecné směry, eh, o souhrné eh, směry, o kterých chci hovořit a také je mohu předložit písemně ve všech jazycích, protože všechny úřední jazyky mají stejnou důstojnost. A já bych chtěl poděkovat překladatelům, kteří strávili Eh, noc bez spánku nad eh, dokumentem, který jsem včera večer připravil. Detailní program eh, bude předložen komisaři, o které, kteří se stanou členy komise, až je odhlasujete na podzim. Evropský parlament je nyní odlišný od předchozího mandátu. Vy jste první eh, parlament, který skutečně eh, v plném slova smyslu volí eh, předsedu komise. Budete jej volit v novém duchu. Před volbami jste hovořili o tom, že je zapotřebí dbát na výsledky hlasování do Evropského parlamentu a tím jste dali plný smysl, plný význam eh, demokratický a politický význam eh, článku 17 7 Lisabonské smlouvy. Bez vaší eh, pomoci tento článek by zůstal mrtvým slovem. Vy jste hájili demokratický princip a činili jste tak po právu. Parlament, který ukládá dodržování demokratických principů, vykonává ušlechtilou práci a některé eh, mohou, mohou se na ně obracet neospravedlitelné kritiky. Byli zde další kandidáti, což hm, přidalo hodně živosti našim demokratickým diskuzím. Pokud politické eh, rodiny přednese tyto eh, kandidáty, aby se k ním vyjádřili eh, lidé, tak já jsem nyní první, eh, kdo takto hovoří o budoucí komisi. Parlament a komise jsou dvě komunitární organizace, instituce. Jsou to instituce par excellence. Předseda parlamentu a předseda komise. A na druhé straně jak parlament a komise mají eh, požívat privilegovaných eh, vztahů ve spolupráci. Jsme komunitární eh, aktéři, Neznamená to, že má, mají tyto instituce jednat proti radě ministrů nebo proti Evropské radě, protože Evropa se nebuduje proti nějakému státu nebo proti někomu. My parlament a komise budeme jednat v obecném zájmu a já bych byl rád, abychom tak činili společně. Evropská rada navrhuje eh, předsedu komise, což z něj ještě nečiní jeho, ta, jejich tajemníka. Komise není výborem, který by byl technického typu a ve kterém by pracovali nějací um, pracovníci eh, poslouchající eh, příkazy někoho jiného. Složení komise musí odrážet pluralitu, většinové myšlenky, eh, které je zapotřebí realizovat. A já bych byl rád, aby Evropská rada se inspirovala tímto principem. Předseda komise je volen Evropským parlamentem. To z něj nečiní někoho, někoho, kdo by měl poslouchat Evropský eh, parlament. Nepochybujte o tom, ale že mám vůli, abych abych, eh, že budu chtít být takovým eh, komisařem, kterému eh, budete, do něž budete vkládat svou důvěru. A rád budu přijímat vaše vybídnutí a vaše pozvání do Evropského parlamentu. Budu žádat, aby komisaři co možná nejčastěji se účastnili eh, významných trialogů a budu žádat, eh, nebo si budu přát, aby rada jednala podobně. Chci jednat tak, aby rejstřík lobbystů eh, byl povinný a veřejný. Chci, aby Evropané věděli, kdo přišel navštívit koho a kdo hovořil s kým. A přeji si, aby i další instituce nás následovaly v tomto konání. budu jednat tak, aby jednací řád a postupy, které se týkají různých povolení, eh, například u eh, geneticky modifikovaných eh, organismů, byly revidovány tak, aby bylo správným způsobem rozhodováno. Obecně, dámy a pánové, nechceme hovořit o ideologických debatách, které nevedou k ničemu jinému než k rozdělení. Chceme je nahradit eh, praktickými eh, diskuzemi, které se budou zabývat eh, důležitými a plodnými ambicemi. Jde o to, abychom se soustředili na konkrétní kroky, které budou ve prospěch všech Evropanů. V meziinstitucionálních diskuzích chceme jednat ve prospěch evropských občanů. A já chci říci vládám, odolávejte pokoš, pokušení eh, kritiků ohledně rozhodnutí, která jsme přijali společně v Bruselu. Pokud jste řekli ano v Bruselu, neříkejte jinde ne. Nikdy už neříkejte na zasedání Rady nebo Evropské rady, že jste přinesli nebo dosáhli vítězství a že ostatní prohráli. Protože v Evropě my buď společně vyhráváme, a nebo společně prohráváme. Evropa se stala nečitelnou, protože příliš často její eh, vylíčení měníme v karikaturu. A přemýšlíme více nacionálně, ale máme hrát eh, společnou eh, hru. Máme používat komunitární metodu. Ano, a potřebujeme být výkonní, potřebujeme prokázat, že Nemáme se odchylovat od komunitární metody. Teď se uh, budu vyjadřovat uh, jazykem mistru světa. Ano, pane předsedo. Evropa eh, ztratila trochu na důvěryhodnosti. Distance mezi Evropskou unii a občany roste. Jenom zcela eh, slepí a hluší to nevidí a neslyší. Evropská unie se často eh, nachází v situaci, kdy se musí vysvětlovat, vysvětlovat sebe eh, sama. A my si myslíme, že je to třeba dělat. Evropa, pane předsedo, potřebuje široce postavenou, široce rozestřenou reformní agendu. Status quo rozhodně takové paletě neodpovídá, takové široké paletě. Musíme ji rozšířit. Lidé mají strach před reformou, považují ji za rizikovou a za ohrožení, ale ten, kdo se do žádného rizika nepouští, postupuje největší riziko. Musíme se pouštět do rizik tak, aby Evropa byla konkurenceschopnější. Z Evropské unie jsme eh, eh, nebo Evropská unie ztratila na globální konkurenceschopnosti. Musíme se znovu dostat do popředí. Konkurenceschopnost eh, se často zaměňuje za jednostranou odbou, jednostranné odbourávání sociální ochrany, ale konkurenceschopnosti nedosáhneme odbouráváním sociální ochrany. Naopak, posilováním našeho trojího konceptu. Díky němu musí Evropská unie být aktivní eh, lokalitou jak pro lidi, pro pracující, tak pro investory. K tomu také patří eh, zásada, a musíme si pamatovat, že je to nutné, že hospodářství musí sloužit lidem a nikoliv naopak. Hospodářství musí sloužit lidem. Kvůli tomu je nutné, aby eh, pravidla vnitřního trhu neměla vyšší hodnotu eh, než minimální sociální pravidla. Vnitřní trh nesmí mít na prvním místě. I eh, sociální záležitosti si musí nechat v Evropě své místo. Já jsem nadšeným příznivcem sociálně tržního hospodářství. Blahobyt pro eh, všechno, eh, pro všechny, říkal Ludwig Erhard. Ne eh, blahobyt pro několik málo, ale, vol, ale blahobyt pro všechno. To je maxima sociálně tržního hospodářství. Často tváří tvář krizi se říká, že sociálně tržní hospodářství selhalo. Nikoli, dámy a pánové, nikoli sociální, mm, sociálně tržní hospodářství selhalo. Selhali ti, kteří kteří eh, eh, chamtivostí eh, po penězích právě proti tomu sociálně tržnímu hospodářství vystupovali. Nikoli sociálně tržní hospodářství. Sociálně tržní hospodářství funguje pouze za situace, když probíhá sociální dialog. Sociální dialog v minulých krizových letech utrpěl musí jak na národní úrovni, tak především na evropské úrovni být znovu oživen. Já chci být eh, předsedou sociálního dialogu. Eh, zajištění eh, existence naší lokality si vyžaduje růst. Nikoli necílené dotace, které schoří jako kopka slámy. My potřebujeme zaměřené investice, které přinesou desetiletí růstu Potřebujeme eh, růst a investici eh, do eh, konkurenceschopnosti. Jak to? Protože v Evropě potřebujeme znovu přitáhnout spoustu lidí do středu společenského hospodářského života. Balíček veškerých investičních a konkurenčních programů má jenom jeden jediný cíl a sice aby eh, společnost se semknula, aby někteří lidé na okraji se dostali znovu eh, do jejího středu. Jsme eh, v 21. století. Chceme stát, kde nebudou lidé mladí nezaměstnaní, kde budou sociálně vyloužení. Já bych byl rád, aby případný 29. Eh, eh, členský eh, stát získal mnoho dobrých investic. Já bych rád předlesl tenhle takovýhle balíček, který bude zaměřen na investice a v růst do 29. února příštího roku. A znamená to, že v nadcházejících eh, třech letech bychom chtěli vydat 300 eh, miliard eur, zejména na veřejných, ale především na eh, soukromých investicích. To uděláme a byl bych rád, kdyby mě na této cestě parlament podpořil. Můžeme to učinit cíleným využíváním strukturálních fondů těch stávajících a cíleným využíváním disponibilních a ještě nevytvořených eh, instrumentů investičních. Potřebujeme investice eh, do infrastrukturních projektů, schválené investice, potřebujeme eh, investice, pokud je o široké pásmo, do energetických sítí, do dopravní infrastruktury, do průmyslových center. Potřebujeme reindustrializaci Evropy. Potřebujeme také investice, tedy v průmyslové oblasti. Potřebujeme investice v eh, oblasti vědy, rozvoje a obnovitelných energií. Pokud je o obnovitelné energie, ty nejsou uh, prostorem jenom pro uh, eh, ekology. Rozvoj obnovitelných energií je předpokladem toho, že Evropa zítřka bude opravdu eh, mít výhodu trvalou oproti eh, zbytku eh, světa, pokud jde o lokalitu, jako lokalita pro podnikání. Silnější investice eh, v Evropě eh, znamenají eh, Evropu s větším blahobytem, s více pracovními místy. Investice jsou nejlepším spojencem nezaměstnaných. Proto musíme vytvořit určitou garanci pro mládež. Já bych byl rád, aby ta věková garance se postupně zvýšila z 25 na 30 let. Investice Ehm, budou eh, cílené pouze pokud pokročíme eh, v oblasti odbourávání byrokracie, zejména v oblasti malých a středních podniků. Střední stav eh, to nejsou žádní velkokapitalisté. Ti pracují tvrdě, vytvářejí pracovní místa. Musíme toho udělat více pro střední stav. Zejména prostřednictvím odhodlaného odbourávání byrokratické zátěže a excesu. Musíme dále uplatňovat princip subsidiarity. Od Maastrichtské smlouvy hovoříme o správném uplatňování principu subsidiarity. Děláme to ovšem nedostatečně. Naše projevy trvají déle než naše snahy o odbourání byrokracie. A Evropská komise a Evropská unie místo toho, aby eh, se eh, vše, zabývali eh, všemi podrobnostmi řešení všech velkých evropských problémů, tak to dopadá tak, že se zabývají globálními věcmi a ztrácejí ty drobnosti ze zřetele. Všechno tohle, pane předsedo, Eh, ovšem musí být eh, činěno v souladu nebo konformně s paktem stability. Jeho základní rysy nehodláme změnit. Evropská rada toto skonstatovala a já se hodlám držet eh, tohoto ustanovení v nadcházejících letech. Stabilita byla slíbená při zavedení společné měny. Stabilita není jenom takové vstupní přikázání, ale je to trvalá zásada Stabilita byla přislíbena a Evropa nesmí porušovat své sliby a já je porušovat nebudu. Ovšem Evropská rada eh, oprávněně skonstatovala, že eh, prostor pro flexibilitu z let 2005 a 2011 po reformách eh, Paktu stability můžeme využívat, abychom posílili tu růstovou dimenzi paktu stability a růstu. To jsme také v minulosti činili. A do budoucna to také budeme eh, dělat. A teď už se dostávám, pane předsedo, k tématu eh, toho, co jsme eh, rozjeli v minulých letech a co jsme dokázali. A to bychom neměli podceňovat. Já jsem byl předsedou euroskupiny a jsem velice rád, a byť to není žádná příjemná úloha často. A, ale a, e, zároveň pochybuji o tom, že ta úloha, o které se dnes ucházím, bude o, o e, mnoho snažší. My jsme během e, dluhové krize museli opravovat záletu hořící letadlo. Nebylo to snadné, Neodpovídá to eh, požadavkům na eh, politickou estetiku a uhlazené státnictví, ale podařilo se nám eh, zachovat eurozónu jako celek. Před necelým rokem spekulanti všech typů a všichni škarohlídi sázeli na to, že Evropská unie se eh, rozpadla, se rozpadne a nerozpadla se. Uzavírali sázky, že eh, Řecko eh, vypadne z eurozóny. Já jsem udělal všechno proto a jsem na to hrdý, že Řecko, tento skvělý národ, ukázněný pracovitý národ, je stále členem evropského hospodářského systému. Ale pane předsedo, udělali jsme chyby. Hořící letadlo eh, za, letadu, hm, za letadlo eh, za letu eh, opravovat není nic snadné a čas od času si člověk připálí prsty. Já bych do budoucna, hm, pokud ještě dojde na nějaké programy přizpůsobení, nevidím, že by to bylo nutné v nadcházejících letech, ale ještě předtím, než by nějaký takový program hm, byl, prosazen, tak bych byl rád za um, studii sociálních dopadů. Jak ovlivní uh, život lidí? Nepřispustil bych žádný program přizpůsobení bez uh, takovéhoto posouzení dopadu na každodenní život občanů. A byl bych rád, abychom pokaždé, když uh, budeme uh, jednat o takových programech přizpůsobeních, také uh, jednali o plánu B pokud eh, makroekonomické prognózy nevídou, pokud bude nedostatečný růst v nějaké eh, zemi jako základ programu přizpůsobení, tak je třeba program přizpůsobení přizpůsobit. A proto jsem pro paralelní vytvoření plánu B. Eh, vypadá to, že vás to nepřesvědčilo. Byl bych rád, abychom se znovu eh, zamysleli nad instrumentem trojky. Parlament ve svých zprávách eh, eh, nasínil, že trojka tak, jak teď funguje, postrádá demokratickou substanci. Ano, postrádá demokratickou podstatu, chybí jí parlamentní rozměr. Trojice Trojku musíme nově nastavit, tak aby byla demokratičtější, parlamentnější Pane předsedo, nemůžeme vynakládat eh, peníze, které nemáme. Musíme zapracovat na odstranění deficitu prostřednictvím myšlenek. Myšlenky k dispozici máme, musíme začít eh, více využívat příležitostí, které nám nabízejí digitální technologie neznající hranic. Musíme odstranit uzavřenost států v oblasti telekomunikací, v oblasti autorského práva nebo v oblasti ochrany údajů. Musíme odstranit eh, tuto uzavřenost eh, v oblasti zprávy rádiových vln a tak dále. Musíme odstranit tyto překážky pro růst. Například roamingové poplatky v Evropě, ty musí zmizet a také se tomu tak stane. Pokud eh, chceme být eh, úspěšní, tak musíme zajistit skutečnou realizaci digitálního jednotného trhu a pak můžeme eh, dosáhnout 250 miliard euro v podobě dalšího růstu. Toho jistě dosáhneme a můžeme toho dosáhnout ale tak, jak už jsme se poučili eh, v minulosti, budeme k tomu potřebovat eh, energetickou unii, budeme k tomu potřebovat jasnou politiku pro eh, klimatické změny, musíme dosáhnout reorganizace evropské energetické politiky a vytvořit skutečnou Evropskou energetickou unii. Musíme skloubit naše zdroje, propojit infrastrukturu a sloučit své vyjednávací možnosti vůči třetím změnám zemím. Musíme diverzifikovat energetické zdroje a musíme také využívat eh, eh, respektive napravit eh, to, že některé členské státy mají vysokou závislost na dovážené energii. Já se domnívám, že Evropská energetická unie eh, bude eh, vůdčím eh, útvarem, pokud jde o obnovitelnou energetiku. Zapracovat musíme také na cílech pro energetickou účinnost do roku 2020. Máme ten závazný cíl 30% do roku 2030 a to je podle mého názoru skutečné minimum, pokud chceme být důvěryhodní a hledě do budoucna. Nemůžeme eh, předstírat, že chceme být vedoucími státy, pokud jde o boj s klimatickými změnami a přitom nedosáhnout větší energetické účinnosti. Pokud jde o jednotný trh, tak ten musíme dokončit. Pokud se nám to podaří, tak navýšíme o dalších 250 eh, miliard eh, naše hospodářství, zvýšíme tak náš eh, růst, musíme proto doplnit naše bankovní pravidla, zaměřit se na pravidla pro kapitálový trh a pokusit se zlepšit financování našich ekonomik. Dále musíme zapracovat na integraci kapitálových trhů, což sníží náklady eh, zejména kvůli únikům a kapitálu. Volný pohyb pracovníků byl vždy eh, klíčovým pilířem jednotného trhu. Budu tento princip hájit i nadále. Volný pohyb je e, příležitostí, nikoli v hrozbou. Pravidla se měnit e, nebudou a bude na národních úřadech, aby bojovali se zneužíváním pravidel a s podvody. Já jsem e, nařídil přeskum směrnice o vysílání pracovníků proto, abychom bojovali se sociálním dumpingem a budu v této oblasti práci pokračovat. Budu se soustředit na daňové útyky úniky. Jsem proto, abychom eh, schválili na evropské, úni, na evropské úrovni konsolidovaný základ daně z příjmu. Musíme bojovat s praním špinavých peněz a já se o to zasadím. je voudrais attirer votre attention sur le fait que la crise n'est pas terminée. Krize ještě neskončila. Krize neskončila, dokud 25 milionů mužů a žen stále ještě nemá práci. Krize ještě pokračuje a potřebujeme znovu dosáhnout plné zaměstnanosti. Potřebujeme lépe koordinovat naše hospodářské politiky, abychom toho dosáhli musíme uskutečnit, musíme provádět takovou ekonomickou zprávu a e, řízení, která k tomu bude užitečná. My o to budeme usilovat, budeme nadále nároční ohledně uplatňování strukturálních reform, které budou přispívat k růstu evropské ekonomiky. Pokud členské státy Evropské měnové eh, ekonomické unie tak to budu jednat. Budeme o, eh, dále přemýšlet o dalších eh, pobídkách, které eh, budou napomáhat takovémuto vývoji abychom dosáhli patřičné rozpočtové kapacity pro eurozónu. Neměli bychom jednat směšným způsobem. Máme jednu z nejsilnějších měn světa, ale příliš často dochází Eh, ke eh, sporným eh, aspektům. A je zapotřebí, abychom byli jako evropská měna byli reprezentováni na jednom místě jedním způsobem. ve Spojených státech, v Bradwoods, jsem chtěl hovořit o svobodné výměně obchodní se Spojenými státy. A já jsem pro uzavření takovéto dohody. Tyto dva největší eh, ekonomické prostory, eh, které jsou současně i největšími demokratickými eh, prostory, by měly spojit cíl, jak ten evropský, tak ten americký prostor. Tato Dohoda však nemá být uzavřena za každou cenu. Nemůžeme se vzdát našich norem ohledně zdraví, nemůžeme opustit naše sociální normy, nemůžeme opustit naše požadavky ohledně ochrany osobních údajů. Já si nepřeji, aby eh, ochrana osobních údajů byla součástí vyjednávání s našimi americkými přáteli a nepřeji si, abychom vytvářeli nějakou paralelní eh, tajnou cestu. My jsme evropský prostor. A uskutečňujeme právo a jde nám o to, aby tato vyjednávání byla vedena za maximální transparentnosti. Říkám to proto, že když nebudeme zveřejňovat dokumenty, které jsou potřebné, teď nehovořím o strategických dokumentech o vyjednávání, tak před naším veřejným míněním tato dohoda nedopadne dobře a nedopadne dobře ani před naším, našimi národními parlamenty, ani před tímto parlamentem. A proto buďme transparentnější. My nemáme co skrývat. My nemáme potřebu cokoliv skrývat. My můžeme jednat transparentně a to potvrdí i ony dokumenty. Evropská unie je unijí hodnot. My jsme důvěryhodní vůči zbytku světa, ale musíme eh, být nároční sami k sobě ohledně základních hodnot budu jmenovat komisaře, který se bude zabývat chartou, aplikací charty základních práv. A přál bych si, aby Evropská unie co možná nejdříve se připojila ke členům Evropské úmluvy o lidských eh, právech Rady Evropy. Směrnice proti diskriminaci stále bude na stole a budu se snažit přesvědčit radu, aby ji přijala co možná nejdříve. Alespoň v těch hlavních liních. Migrace a imigrace. Imigrace legální či nelegální jsou tématy, která téměř každodenně e, jsou také tématy pro naše občany. Potřebujeme vést politiku v oblasti azylu a já budu navrhovat společnou politiku v oblasti azylu. Musíme uvažovat o legální imigraci. Musíme uvažovat o legální migraci v Evropě, protože budeme potřebovat uh, budeme potřebovat imigraci v následujících letech. Podívejme se na to, jak jedná Kanada, Spojené státy. Komentář mimo mikrofon. Já jsem si říkal, že tu eh, určitě dojde ke eh, zrušujícím eh, okamžikům a že to bude asi v těchto místech. Je zapotřebí, abychom chránili naše vnější hranice. Je zapotřebí, abychom bojovali proti kriminálním eh, organizacím, které takto zneužívají eh, lidi a je zapotřebí, abychom jednali už dřív, než eh, dojde k tomu, že lidé nastoupí na čluny a snaží se přeplavat, přeplout Středomoří. Je to otázka uprchlíků, ale to není problém jen Jižní Evropy. Kypru, Malty a dalších jižních států Evropy. Je to problém celé Evropské unie. Äh, K zahraniční politice, pane předsedo, bych eh, nerad eh, znašel nějaká velkolepá slova. Nicméně eh, zahraniční politiku, společnou zahraniční politiku potřebujeme naléhavě. Já se postarám o, te, o to, aby náš mm, zmocněnec pro zahraniční nebo vysoký zástupce pro zahraniční věci nebyl bržděn evropskými ministry zahraničními. potřebujeme jednotnou tvář pro naši zahraniční politiku navenek. zmocněnec nebo zmocněnkyně který e, obsahuje nebo postihuje e, celou e, řadu věcí ve svém portfoliu, bude podporován dalšími komisaři. Nesmíme považovat Evropskou unii za protiodpověď na to. Oboji musí spolupracovat a společně dýchat. Nicméně v oblasti obrany potřebujeme posílenou spolupráci, eh, tak jak to eh, také eh, předpokládá Lisabonská smlouva. A především ve věcech pořizování, tedy zadávání zakázek, potřebujeme výše spolupráce, abychom si navzájem koordinovaně pořizovali to, co potřebujeme společně. V nadcházejících pěti letech, pane předsedo, žádný nový člen k Evropské unii nepřistoupí. Z dnešního pohledu je nepředstavitelné, aby, e, že by jeden e, z kandidát, jeden, e, jedna, aby jediná jakákoliv z kandidátských zemí splnila všechna kritéria ve všech oblastech, ve kterých vyjednáváme do roku 2019. Nicméně budeme pokračovat v těchto vyjednáváních. Další evropské národy, další evropské země potřebují eh, důvěryhodnou, eh, vážně míněnou evropskou eh, perspektivu členství v Evropské unii. Zejména to platí pro země Balkánu, které potřebují opravdu nosnou perspektivu členství v Evropské unii, jinak znovu vezmou do ruky zbraň. Chtěl jsem, pane předsedo, hovořit také o potřebách průmyslové politiky, kterou musíme vytvářet v Evropské unii proto, abychom dosáhli nárůstu aktivity a HDP eh, v zemích eh, Evropské unie 20 a já o tom bych chtěl hovořit, chtěl bych také hovořit o Ukrajině, eh, chtěl bych eh, pozdravit lid Ukrajiny a chtěli bychom říci, že Ukrajina má své místo v Evropě. Také bych vám rád detailně vysvětlil, proč považuji za nezbytné, aby, abychom v Evropské unii měli minimální sociální mzdy a minimální sociální příjmy, které budou zaručené. A budeme v tomto smyslu usilovat o dosažení těchto cílů. Je moje přesvědčení, eh, že služby ve veřejném zájmu a veřejné služby musí být eh, zachovány a nemohou být ponechány eh, na uvážení a na pospas situaci. Také bych rád, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, hovořit o Africe. O Africe, která tak často eh, bohužel je zmiňována v negativním eh, smyslu, která je eh, velice bohatá na přírodní i lidské zdroje. Je zapotřebí, aby skončil ten skandál na tragédie, k níž dochází každého dne. Každých šest vteřin umírá někdo hlady. 25 tisíc dětí umírá denně, protože mají hlad. 25 tisíc dětí. A dokud toto nebude ukončeno, tak Evropa neskončila svoji práci. Ano, pane předsedo, je zapotřebí, abychom e, znovu se vydali na cestu. A abychom odpovídali těm, kdo k nám hovořil 25. května. E, nejde tu o e, revoluci. Pokud si přejeme, aby Evropané znovu nalezli víru v Evropu, tak jim řekněme, že jsme hrdi na Evropu. Řekněme jim, že jsme hrdi na to, na to mnoho věcí, kterých jsme dosáhli. Často se uvádí, že už tu není otázka války a míru, ale otázka války a míru zůstává eh, otázkou také pro Evropskou unii. Mír není eh, trvalým rysem eh, na evropském kontinentu. Nezapomínejme na naše dědečky a babičky, kteří eh, zažili válečná pole, zažili koncentrační tábory. Po válce se prohlásilo, že už si víckrát válku nepřejeme a z toho vznikl tento politický projekt, ze kterého my nyní čerpáme. Buďme hrdi, že v 90. letech došlo k možnosti rozšíření, že došlo k historickému eh, konci stavu, eh, kdy po válce byla Evropa rozdělena do dvou částí. A dnes můžeme žít tímto způsobem a e, máme za sebou tuto evropskou historii. Jednoho dne lidé ve východní Evropě se rozhodli, že vezmou osud do svých rukou, že sami budou tvořit historii. A přestaňme hovořit o starých a nových členských státech, protože to jsou prostě členské státy. Buďme hrdi, že jsme vytvořili společnou měnu. Společnou měnu, která nerozděluje Evropu, ale chrání ji. Chrání ji. Chrání. j'étais j'étais monsieur le président Pane předsedo, byl jsem ministrem financí u nás 20 let. Každých 6 měsíců jsem musel jezdit do Bruselu a účastnit se schůzí o spojené měně. Já jsem to viděl, že eh, měnová neuspořádanost je nebezpečím pro Eh, Evropskou unii. Viděl jsem ztrátu důstojnosti ve, ve státech, které si eh, přáli eh, být konkurenceschopní a museli devalvovat. Viděl jsem a s hořkostí jsem to sledoval, když jsem viděl tyto scény, nepříjemné scény, kdo chtěl zvýšit vnější hodnotu měny, nemohl to učinit, protože by ztratil trhy a muselo se devalvovat, ale oni nemohli devalvovat, protože by došlo eh, k dalším negativním eh, jevům. Pokud v průběhu ekonomické a finanční krize v Evropské unii, kdy jsme eh, vedli tuto globální bitvu, Kdybychom teď neměli společnou měnu, tak bychom nyní byli v měnové válce. Eh, jeden stát proti druhému, všechny státy proti sobě navzájem. Ale společná měna umožnila to, že tu máme měnový řád, který nás chrání. Evo, euro chrání Evropu. A Řecko, pane předsedo, si nepřálo opustit eurozónu. A my jsme si nepřáli, aby Řecko eurozónu opustil. A co Británie? I, I am... Příspěvky částečně mimo mikrofon. Já hájím jednotnou měnu, protože ta chrání Evropu, evropské ekonomiky a evropské občany. Monsieur, monsieur le Président, si nous pane předsedo, kdybychom neučinili to, co jsme vykonali v předešlých letech, kdybychom z Evropy neudělali kontinent míru a kdybychom nedokázali usmířit evropskou geografii a historii, kdybychom netvořili společnou měnu a kdybychom nevytvořili největší e, jednotný trh, v jaké situaci bychom se dnes ocitali? V jaké situaci bychom dnes byli? neměli bychom eh, zbraně, byli bychom slabí. Eh, my jsme nyní touto Evropou díky práci a přesvědčení našich předchůdců. Díky tomu jsme kontinentem, který umožňuje to, aby lidé na něm žili v míru. Pane eh, Junkře, chvilinku. Eh, my vám eh, rozumíme, i když eh, nemusíte, ne, nehovoříte tak nahlas, můžete mluvit i potěšej a prosím nepřerušovat řešníka. Pane předsedo, Evropa podle mne by neměla jen sledovat ostatní a neměla by eh, být vedlejším činitelem historie. Já chci, aby Evropa eh, stála v samém centru, ve středu, která bude hledět dopředu, která bude vítězit, která bude ochraňovat. Evropa, přeji si Evropu, která bude vzorem pro ostatní. Toho můžeme dosáhnout a inspirujme se proto principy a přesvědčením, které jsme zdědili po velkých Evropanech, kteří zde žili, když my jsme ještě nebyli na světě. Jacques Delora, velkého předsedu komise. já musím říci, že jeho dílo mě bude inspirovat každý den. Myslím také na Francoise Mitterranda, který prohlásil, že nacionalismus vede k válce. A chci vzdát hold také Helmutu Kohlovi, který byl jedním z největších Evropanů, eh, kterého jsem kdy poznal. Faisons, faisons comme eux. Jednejme jako on. Jednejme jako oni. Oni byli trpěliví, měli odvahu a byli jasně přesvědčeni. Mějme tedy toto přesvědčení, tuto odvahu a tuto trpělivost. S tímto přesvědčením, odvahou a trpělivostí můžeme postupovat dál a dosáhnout těchto ambicí. Dámy a pánové, eh, pane předsedo, takto můžeme dosáhnout společně velikých věcí. Pro Evropu, pro její občany, pro celý svět. Děkuji vám za pozornost. Dank. Děkuji mnohokrát, pane Junkře. Nyní uděluji slovo eh, předsedovi, eh, předsedům frakcí a, a zástupcům ehm, nezarazených. Nejdříve předseda eh, frakce Evropské strany lidové, pana Fed Weber. Pane předsedo, milý Žane Claude Junkře, dnes je dobrý den pro Evropu. Evropa evropské instituce v posledních týdnech ukázaly, že jsme eh, plně akceschopní občané eh, při evropských volbách hlasovali pro eh, větší demokracii, pro reformy, pro růst, pro Evropu. Evropskou unii vystavíme na většině konstruktivních sil navzdory hospodářské a sociální krizi. Sil, které chtějí být konstruktivní. Tyto volby jsou díky, udělali Evropu demokratičtější. Jedná se o historický den. Za prvé, poprvé v, eh, voliči mohli eh, rozhodovat bezprostředně o eh, evropské špičce na čele Evropské komise. To neudělalo radost každému, ale a ten koncept můžeme eh, považovat za dobrý eh, nebo kritizovat ho, ale můžeme eh, si být zajedno v tom, že je v zásadě lepší voličům říci před volbami, kam chceme, s kým, než to říkat po volbách. A tomuto principu Eh, jsme se teď dostali o kruček blíž, eh, je to tak dobře a eh, nikdo to nebude moci zvrátit. Dnes je dobrý den pro Evropu a jako předseda frakce samozřejmě také moci říci, že je to dobrý den pro naši frakci a pro moji stranu. Máme tady kandidáta dnes Evropské strany lidové, o kterém budeme hlasovat. Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko Eh, mají všechny vlády v, eh, s Evropskou stranou lidovou. Byla, eh, byly, byly zvýšeny daně, zkráceno sociální pěnění, EPP muselo přijímat řadu nepopulárních rozhodnutí a vysvětlovat je občanům. Vyžadovali jsme po lidech oběti a na druhou stranu vlády EPP, například ve Finsku, EPP, ne, tedy Lucembursko nebo Německo, museli vysvětlovat nezbytnost ochranných valů a solidarity ve vol lebním boji ta rozhodnutí napadaly eh, různé strany. My, Evropská lidová strana a Jean-Claude Juncker jsme obhajovali tato rozhodnutí a lidem jsme vysvětlovali jejich nezbytnost. Nebylo to snadné, ale přesto Evropská strana lidová se stala opět nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Jean-Claude Juncker eh, vyhrál volby, je správným člověkem ve správnou chvíli. Jean-Claude Juncker je kandidát Evropské strany lidové. Ano, ale dnes se uchází o souhlas celého Evropského parlamentu. My víme, že princip demokracie eh, spočívá v kompromisu. I eh, myšlenka dalších konstruktivních sil, eh, myšlenky dalších konstruktivních sil, těm se musí naslouchat v Evropském parlamentu. Jean-Claude Juncker eh, stělesňuje konsenzus v tomto Evropském parlamentu a eh, proto eh, také má podporu své frakce EPP. Hodno se tady hovořilo o reformách, o změnách, o průlomech. Úlohy jsou, myslím, jasné a jasně popsané. Pro EPP jsou následující čtyři bod, věci středobodem. Potřebujeme růst, potřebujeme konkurenceschopnost, reindustrializaci našeho kontinentu. Za druhé, potřebujeme Eh, se vydat eh, cestou k unii stability. Eh, dluhy nejsou základem budoucnosti, dluhy ničí budoucnost. A za třetí potřebujeme větší respekt pro národní úroveň, zejména pro naše kolegy v národních parlamentech. A za čtvrté, Evropa po letech krize musí se znovu dívat ven mimo sebe, jak pokud jde o uprchlíky, tak pokud jde o naše partnerství na Ukrajině. Toto jsou priority z pohledu EPP. Eh, e Dámy a pánové, eh, já nechci využít dnes svoji eh, řečnickou dobu k tomu, abychom zde přesně představili tyto obsahy. Na to budeme mít ještě pět let čas, ale chtěl bych zde pohovořit o kultuře, o tom, jak se postavit k naší Evropě jak s ní zacházet. Nejdříve bych se zaměřil na některé myšlenky Žána Klada Junkera a zdůraznil je. Hovoříme tady o mm, změnách, ale musíme si být vědomi, že řada lidí na našem kontinentu eh, reformy a změnu eh, vnímají, eh, vnímá spíš za hrozbu než za příležitost. A proto je důležité získat lidi pro změnu našeho kontinentu. Mně přitom ale je jedno leží na srdci. Musíme si být vědomi toho, že v současnosti žijeme v době, kdy celá řada zásadních změn probíhá současně před stolety. lety probíhala industrializace a to byl eh, nejdůležitější proces, eh, který eh, přinesl změny vítěze a poražené ve společnosti. V současné době žijeme v době, kdy probíhají základní změny v takovém rozsahu jako nikdy předtím. Zamyslete se nad demografií. Dnes je přes 15, více než 15% Evropanů přes 65 v roce 2050 eh, to bude 25%. Budeme mít více důchodců, méně inovačních sil. Náš kontinent to změní. Eh, zamýšlejte se nad globalizací. Kolegyně a kolegové, blahobyt eh, na tomto světě se dech beroucí rychlostí eh, přerozděluje jinak. Eh, v roce 2040 eh, za 26 let už žádný evropský stát už se nebude moci účastnit zasedání G7, pokud půjde o hospodářská data. To říká všechno. Podívejte se na ekologii, na změnu klimatu, na digitalizaci jak udržujeme kontakty s přáteli, jak nakupujeme, všechno se mění prostřednictvím digitalizace. Vidíme výsledky, ale upřímně eh, řečeno eh, jsme schopni mít nevýhody pod kontrolou tohoto procesu. Celá řada fundamentálních změn probíhá současně a myslím si, že je důležité, abychom to lidem vysvětlovali, abychom lidem eh, říkali toto, protože to je předpokladem toho, že budou se k reformám stavět nepředpojatě. Důležité je, abychom eh, zachovali svou Evropu, Evropu hodnot, abychom eh, zajistili Evropu, eh, nadcházejícím generacím i to, na čem Evropa dnes hm, je založena. Kdo se drží minulosti, kdo není připraven na změny, prohraje. To ukazuje i pohled na naši dnešní Evropu. Tam, kde eh, odvážní eh, politici provedli reformy, eh, se daří lidem lépe. Tam je budoucnost právě v státech střední a východní Evropy jsme tohoto svědky nejlépe. Od zhroucení totalitárního komunistického systému se toho tam obrovské velké množství změnilo. Kolegyně a kolegové z těchto členských států vědí mnohem lépe než my ze západu, že eh, eh, když se trvá na starých pořádcích, tak to znamená zaostávání. A proto eh, opakuji, že otevřenost pro reformy a změny znamená budoucnost. Nechť se lidé těší na nové a pozvuzujme je v tom. Kolegyně a kolegové, ještě bych chtěl vyjádřit další centrální myšlenku reformy, věcnost. Evropa eh, musí být pojímána pragmaticky. To se po nás v současné době požaduje. Evropa ovšem také eh, se stala techničtější záležitostí. Lidé eh, se při evropských volbách k Evropě staví eh, chladně. A já bych upřímně řečeno se k tomu nechtěl stavět jenom pragmaticky. Já bych chtěl, aby Evropa žila svými myšlenkami, aby v nadcházejících eh, letech eh, jsme se mohli znovu těšit z Evropy, abychom mohli utvářet její budoucnost. Co tím myslím? V mládí, když jsem se začal zajímat o politiku, jsem hodně četl o evropské myšlence, o otcích zakladatelích Evropy. Eh, na troskách druhé světové války eh, tehdy stály lidé, kteří eh, říkali, že chtějí vytvořit kontinent míru. Kontinent, který bude podávat ruku slabším, kontinent, který porazí nacionalismus a totalitarismus, který půjde zpátky ke svým historickým kořenům. Nebo chci kontinent bez hraničních kontrol, kontinent se společným trhem jsou náležitost v rozmanitosti. A to bylo eh, pozor na troskách druhé světové války. Celá generace politiků od eh, leva do prava eh, tohle tehdy považovala za nemyslitelné sny. Dnes bychom řekli, jaký to byli tehdy, jaký to byli tehdy iluzionisté, ale podařilo se jim nemožné. Zvítězili. A dnes, kolegyně a kolegové, Eh, eh, eh, tady máme šestý balíček, MIFID, zemědělskou politiku, pak stability a tak dále. Ale stačí nám to? Evropa přeci toho může nabídnout tolik. Velká Británie například je matkou parlamentní demokracie. Eh, Evropě přinesla tuto myšlenku. Dnes je Evropa eh, celá hrdá na svoji parlamentní tradici, nebo eh, Francie včera měla národní svátek. Myšlenka volnosti, rovnosti, bratrství a, vytvořila lidská práva, zejména rovnost mezi muži a ženami. Ve Francii se toto vyvinulo a dostalo to celý kontinent darem. A dnes jsme hrdí na základní chartu vytvořenou z těchto práv Eh, v Německu, eh, kde se prosadilo za reformace oddělení státu a církve. Řecko svojí filozofií eh, Řím nám přinesl právo. Bez toho by kultura Evropy byla nemyslitelná. Velké námořní národy jako Portugalsko a Španělsko otevřeli svět, objevili svět. My jsme díky Evropě toho dosáhli společně hodně tyto eh, výsledky jsou dnes naším společným evropským vlastnictvím. Toho jsme dosáhli my, Evropané. Eh, každý svým příspěvkem a každý eh, s jiným přístupem. Dámy a pánové, já se k Evropě vztahuji prostřednictvím těchto úspěchů. Oddělení Eh, náboženství a státu vůbec nebývalo eh, samozřejmé. A pokud se podíváme na eh, země, které se setkávají na G20 a hovoří o světovém obchodu, tak oni říkají dobře obchod, ale například je přitom třeba zakazovat práci dětí. My za to bojujeme. Dělají to Indové nebo Brazílie? Ne, za to bojujeme my. Musíme bojovat proti, kli, eh, proti klimatickým změnám. Dělá to eh, USA, dělá to Čína ne, to musíme dělat my, Evropané. A na těch eh, velkých světových samitech připomínáme světu, že je třeba konflikty řešit mírově. Dělají to Rusové, dělají to USA. Ne, to musí vždycky navrhnout Evropané. To je mé přání pro dnešní mladou generaci. Evropa, která bude hrdá na své duchovní na svou duchovní historii, na své uh, myšlenky a Evropa, která díky tomu bude uh, sebevědomá, bude stělesňovat to sebevědomí a bude to promítat do budoucna. Aby Evropané měli do budoucna radost z toho, že jsou Evropané, uh, aby uh, byli zakotveni, uh, zakořeněni ve svém regionu, aby byli hrdí na svůj národ a zároveň si byli vědomi, že Evropané přinesli něco rozvoji světa. Evropa uh, Eh, Evropo, nezapomínej eh, svoji eh, úlohu. Evropa potřebuje, nebo svět potřebuje evropský přínos, příspěvek. A potom závěrem, kolegové, může Evropa, můžeme Evropu mít rádi nejenom kvůli Toskánsku, kvůli Mazurám, kvůli její eh, kultuře eh, kvůli eh, v Budapešti, kvůli hlavním městům ehm, po celém světě se hraje hraje Evropská opera a i dnes eh, kulturní eh, scéna je tak obohacena z Evropy, jak od někud jinot. Evropa je tak rozmanitá a tak eh, životaplná a jako Bavor, jako Němec, se, jako Evropan se velice dobře cítím v tomto mm, kontinentu. Jsem rád Evropanem a myslím si, že je důležité i tu emocionální stránku našim občanům zprostředkovávat. Milé kolegyně a kolegové, pustme se do práce. Dnes na začátku začátku eh, dejme silnému, eh, silný mandát Žánu eh, Klodovi Junkerovi, aby se mohl pustit do své práce. Já společně s ním, my jako EPP společně s ním se chceme postarat o to, aby ty problémy, které trápí lidi v Evropě, byly menší, aby Evropa dosahovala výsledků Eh, prostě a jednoduše. Abychom kromě každodenní pragmatiky eh, měli eh, vznešené myšlenky jako předchozí generace, abychom měli myšlenky na Evropu hrdou na svoji minulost, hrdou na svoji rozmanitost a orientovanou do budoucna. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Webře. A nyní za a frakci socialistů a demokratů dostává slovo pan poslanec Pitala. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Junckere, kolegyně a kolegové, na úvod svého projevu bych chtěl hovořit o regionu, který se nenachází v Evropské unii, ale nikdy tolik jako dnes bylo byl tak evropským regionem. Je to Gaza. V Gaze je válka. Po NT dochází eh, k tisícům eh, civilních obětí. Musíme zastavit tuto válku. Nikdo nemůže zavírat oči a nebo se obracet na druhou stranu. Válka se objevuje na hranicích Evropy. V Sýrii kousek od Kypru, v Libii, na, na jich od Itálie, v Gaze, ale také na Ukrajině. A to je v srdci Evropy. Válka, o které jsme si mysleli, že jsme ji navždy vyhnali od našeho Prahu, se vrátila. A opět vyvolává eh, staré duchy. Oslavujeme nebo připomínáme si eh, Srebrenicu v těchto eh, dnech a pro nás válka je zrcadlem protože nám připomíná hluboký smysl, jako tam hovořil kolega Weber, hluboký smysl a smysl vůbec eh, existence projektu Evropské unie. Ano, hospodářská, měnová i bankovní unie, to eh, je eh, součástí Evropy, ale je to především projekt civilizace, projekt míru, projekt solidarity to má být prvním krokem nové legislativního období. My se musíme snažit o klid zbraní a o humanitární pomoc do Gázy. Evropa nezůstane sama sebou, pokud znovu nenalezne poselství míru, k němuž se zrodila. Moje první myšlenka směřuje právě k tolika obětem eh, války v Gaze. Před pěti lety v tomto sále, pane předsedo, před námi stál Jose Manuel Barroso. Krize začala předtím jen několik měsíců a někteří již hlásili, že brzy skončí. Po pěti letech, a vy jste to poctivě připomněl, krize stále trvá. Evropa stagnuje, hluboce stagnuje. Je tu nebezpečí deflace. Narostla nezaměstnanost i chudoba. Celá generace ztratila naději do budoucnosti. Pane předsedo Junckere, vy často hovoříte, protože jste vysoce vzdělaný člověk o historii evropského kontinentu. A já si také myslím, že dějiny jsou důležité a myslím, že zapotřebí se učit z chyb posledních let, z chyb, které nás dovedly do této krize. První starou chybou je eh, chybou z roku 1929 a to bylo šetření, přísné šetření. Když došlo ke krizi poptávky, bylo zapotřebí posílit investice, aby se navýšil růst když eh, se začaly objevovat nové druhy chudoby, bylo zapotřebí, abychom eh, změnili naše systémy sociální ochrany. Ale místo toho, kvůli účetním ambicím, se snížily investice a snížily se sociální výdaje. Změnil se tímto způsobem, snížil se potenciál růstu. Nikdo si nepřeje aby veřejné výdaje rostly eh, bez jakékoliv meze. Ale je zapotřebí najít rovnováhu mezi konsolidací veřejných financí a podporou širokých investic. Někdo se zdá, že má obsesy uh, ohledně veřejných výdajů, ale já se ptám, kde je eh, řád, když jeden ze dvou mladých lidí nemá práci? Kde je eh, řád, když narůstá chudoba exponenciálním tempem? Je důležitější řád společnosti nebo eh, řád účetnictví? Velkým ponaučením z této krize, a vy jste to také uvedl ve vašem projevu, všechna pravidla, i ta rozpočtová, musí sloužit životu našich občanů. Druhým ponaučením je, že v Evropě jsme navzájem provázaní, jsme na sobě závislí. Naše ekonomiky jsou provázeny. Fibrilování finančního trhu se okamžitě projeví v jiných trzích. Imigranté, kteří dnes přijdou do Lampeduzy, pravděpodobně budou lidmi na okraji společnosti, na periferii našich velkých měst, od Madridu po Londýn, Paříž, eh, Řím. Tato vzájemná provázanost nám všem ukládá zodpovědnost sdílení solidaritu. Třetím ponaučením je, že potřebujeme více demokracie. Pokud jsme uvízli v této krizi a neumíme se z ní dostat ven, je to i tím. Připustme si to, pane předsedo Junkere. Desítky a desítky samitů mezivládních nemělo eh, řádného výsledku, jejich výsledky byly zmatené a nevýkonné. Je potřebujeme silnější demokracii v Evropské unii. A pokud vás dnes podpoříme, pane předsedo Juncker, jak vás podpoříme? Protože si myslíme, že jste se ponaučil, zejména eh, z toho ponaučení o větší demokracii. A díky tomu možná došlo nyní v Evropě k menší revoluci, protože poprvé, co se zrodila Evropská unie, předseda komise je volen s ohledem na to, jak hlasovali občané a občanky. A toto jasně poukazuje nový krok v parlamentní demokracii a je to nezvratný krok. Kdyby nedošlo eh, k tomu, že Evropský parlament tolik trval na tomto všem, tak pane předsedo Junkere, byste pravděpodobně se nemohl stát předsedou Evropské komise. Naše hlasy ve váš prospěch dnes nejsou biankošekem. Nám se velmi líbily některé odkazy z vašeho projevu, které se týkaly sociálních záležitostí. Sociální tržní ekonomika, kterou jste hodně zdůrazňoval, je součástí kultury, socialistů a demokratů a mm, pokrokových lidí. Ale my víme, že nejste socialista, víme to dobře. Nežádáme vás jako podmínku, abyste se stal socialistou, i když samozřejmě vám mm, nikdy nemůžeme říct nikdy. My jsme volby nevyhráli, vyhrála je vaše strana a je spravedlivé, abyste byl kandidátem na předsednictví komise. V následujících měsících při slyšeních komisařů budeme ověřovat eh, soudržnost eh, našich programů s programem komise a budeme velice nároční. Demokratická kontrola parlamentu nad komisí bude posílena eh, hovor o stavu Evropské unie už nebude retorickým cvičením, ale skutečným projevem politiky a projevem toho, co vykonala Evropská komise za poslední rok. V minulých dnech, jak dobře víte, jsme vyjednávali a předložili jsme naše priority. A to je také správné. Žádali jsme více investic pro růst, žádali jsme sociálnější Evropu, solidárnější Evropu, eh, zejména s ohledem na imigraci. Na, naše požadavky vy jste dnes ráno přinesl jak dokument, který jste předložil, tak eh, projev, který jste přednesl. A v obou jsme nalezli odpovědi, které nás přesvědčují. Žádali jsme od vás konkrétní čísla a konkrétní závazky. Vy jste nám poskytl čísla a také lhůtu. Řekl jste 300 miliard pro investiční plány, které budou vytvářet bohatství, růst a nová pracovní místa. A hovořil jste o tom, že to má být zahájeno v únoru 2015. Také jste hovořil o průmyslové politice dlouho eh, dlouho toto slovo bylo použi- eh, chápáno jako tabu. Eh, a hovořil se také o HDP, o 20%. A hovořil se o boji proti sociálnímu dumpingu prostřednictvím prostřednictvím směrnice o vysílání pracovníků, které, která má stanovit, že na to ten, na témž místě musí být tatáž práce honorována stejně. Hovořil jste o přijetí e, společného daňového základu v EU a také e, o daní z finančních transakcí. Vy také hovoříte o překonání trajk, e, trojky a přijímáte naše požadavky, které se týká Eh, dopady reformních programů. Je zapotřebí se dříve eh, schválit směrnici proti diskriminaci, která nyní je odložena eh, stranou. Jde nám také o financování co možná největšího počtu dívek a chlapců v té záruce mladým před vyjednáváním. Tyto body ještě nebyly ve vašem programu. My jsme hrdi eh, na tyto výdobytky a právě proto pro vás budeme hlasovat. Je tu mnoho dalších témat, kde ještě zbývá mnohé vykonat. Přáli bychom si jasnější představu o flexibilitě. Vy hovoříte jen o stanovisku rady v této oblasti. Těší nás vaše směřování týkající se pravděpodobného komisaře pro eh, ECOFIN, který má být eh, z oblasti socialistů, politické lidé socialistů. Nám však toto nestačí. Země, které mají ambiciozní reformy a investují do vědomostí a znalostí, by eh, neměly být škrceny účetními pravidly. Ano, pravidla mají být respektována, to musí být jasné, ale musí sloužit růstu. My bychom si přáli více odvahy ohledně směrnice u rodičovské dovolené protože evropské ženy by měly být v takových podmínkách, aby mohly skloubit svůj eh, osobní a rodinný život s pracovním. Také bychom si přáli více odkazů na mm, politiku životního prostředí a dalšího rozvoje, protože musím brát ohled na planetu. Také bychom si přáli více pozornosti věnované talentu, lidským zdrojům, protože ty představují skutečnou budoucnost Evropy. Takže my budeme nadále bdít a budeme eh, velice nároční. Nemáme právo na chybu, pokud převládne konzervatismus, tak za pět let se ocneme eh, v situaci, kdy Evropa bude mít větší strach, větší chudobu, bude rozdělena, nebude mít eh, svou misi a byla by odsouzena k, k cestě dolů. A my si přejeme, aby Evropa sloužila sdělení solidarity, eh, pokoje a míru, eh, pro něj se zrodila tato cesta, která nás vede z různých stran společnou cestou, nám nyní umožňuje, abychom vám nabídli eh, ruku a my vás budeme bedlivě sledovat a přejeme vám hodně štěstí, pane předsedo Junkere. Mnohokrát děkuji, pane Pitelo. A slovo má nyní za frakci EKR pan poslanec Kamal. <clears throat> Mr. Juncker. Vážený pane Junckere, velké změny neprobíhají sami o sobě, vyžadují eh, vedení, vůdce, který hledí dopředu, nikoliv dozadu, vedení, které se uvědomuje, jaké, jaké eh, výzvy před námi leží v této době. Musí to být také vůdce, který je schopný pochopit eh, obavy evropských eh, občanů, kteří si přejí spolupráce, nikoli v centralizaci. Pokud se stavíte takový program, který bude otevírat trhy, rušit eh, překážky a de- decentralizovat pravomoci, podpoříme vás, ale pokud budete prosazovat starodávné způsoby fungování, tak musíme nabídnout sami konstruktivní alternativu. Řada z vás si přeje, abyste vyjasnil, vyjasnil své postoje. Vy jste s námi mluvil v minulých eh, dnech, eh, hovořil jste o rozpočtu, o materské dovolené, říkal jste nám, jednu věc v EKR a zdá se, že jiným skupinám jste říkal jiné informace. My chceme si být jistí, že víme, co zastáváte. Všichni víme, že to jsou důležité věci, ale na druhé straně, že dohoda již byla uzavřena, volby, které měly eh, které nás měly zbavit zákulisních dohod, bohužel toto nezajistili. Vy tady nejspíše budete příštím uh, předsedou Evropské komise a my vám přejeme hodně štěstí, ale poslanci mé skupiny vás dnes při hlasování nepodpoří a to ze dvou důvodů. Jednak eh, proto, že nepodporujeme proces, eh, eh, který vedl k vaší novinaci, nepřejeme si takovýto postup a za druhé, poslanci mé skupiny nejsou zatím přesvědčeni, že jste pravým člověkem, který by měl vést Evropu k reformám. Já doufám, že naše obavy vyvrátíte, ale dnes se vás chci zeptat na následující. Mysl- chcete být eh, eh, poslední komisí staré éry nebo prvním komisařem, předsedou komise nové éry. My potřebujeme nové vedení pro reformu rozpočtu, pro novou Evropu, pro nové období. Potřebujeme lepší nový rozpočet tak abychom mohli investovat, usnadnit investice do infrastruktury, do výzkumu, do technologií. Chceme pro naše děti vybudovat kvalitní, dynamické hospodářství a nikoli v dluhy, které vznikly během minulosti. Takže se musíme soustředit na to, jak získat prostředky z vlastních zdrojů, ale především se zaměřit na to, jak lépe vynakládat prostředky daňových poplatníků. A tady bychom chtěli, aby se tomu komise věnovala. Potřebujeme vůdce, který který bude budovat jednotný trh vhodný pro novou dobu. Před osmi lety byla přijata směrnice o službách a přitom nám ještě jednotný trh se službami nefunguje. Proč si nesedneme s podnikateli z digitální oblasti a nepopovídáme si o tom, jakým překážkám a problémům čelí? Jedině tak nabídneme jednotný trh pro všechny. Nebo energetika. Společně eh, bychom měli jednat a odstranit eh, překážky, zlepšit energetickou účinnost, zlepšit investice do energetické bezpečnosti. Nové energetické zdroje by měly snížit eh, naše závislost na Rusku a Blízkém východě. Potřebujeme také vůdce, který nám pomůže v oblasti obchodu, mezinárodního obchodu, který bude odpovídat dnešní době, bude otevřený, transparentní a bude nám umožňovat jednat s novými ekonomikami. Také potřebujeme mezinárodní rozvojový program a finanční systémy, které budou podporovat podnikání také ve třetích zemích a zvyšovat blahobyt eh, pro jejich občany. Potřebujeme vůdce, který zajistí lepší eh, legislativu pro dnešní dobu. Potřebujeme jednat s podnikateli a zeptat se jich, co jim brání v dalším růstu, v otevírání nových pracovních míst. Potřebujeme vůdce, který bude řešit slabiny v eurozóně. Máme tady nedostatky v produktivitě, které vedou ke ztrátě pracovních míst a k nezaměstnanosti především na jihu. S eurem přišla řada členských států o možnost řešit své finanční problémy, a na to se nabalují problémy v bankovnictví a následné státní intervence. My potřebujeme vůdce, který bude řešit imigraci, abychom obnovili důvěru občanů ve volný pohyb pracovníků, kteří si přejí pracovat a přispívat nové hostitelské zemi, ale potřebujeme také kontrolovanou migraci, která bude respektovat práva všech členských států. Chceme přivítat nové pracovníky v členských ale také řešit problémy členských států, které přicházejí o mladé talenty. Já jsem dnes uvedl, pana Junckera pouze několik případů, kde potřebujeme kvalitního vůdce pro eh, moderní dobu, který vybuduje Evropskou unii, která bude eh, vhodná pro toto století a nikoli pro století minulé. Musíme řešit obavy našich eh, voličů. Potřebujeme vůdce, který bude schopen naplnit naději, kterou vkládáme do budoucnosti. Za třetí poslanci naší skupiny vás dnes eh, nemohou podpořit, eh, ale pokud předložíte program, který bude řešit problémy nové doby, tak eh, můžete uvažovat o naší podpoře do budoucna. Děkuji vám. Dobrá, děkuji pane Kamale. Za frakci ALDE má nyní slovo pan poslanec Frlovstad. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že můžeme říci, že dnes prožíváme historický den ne kvůli všem projevům, kterých se nám tady dnes eh, dopoledne dostalo, ale vzhledem tomu, že budeme volit předsedu Evropské komise a nebude tomu jako doposavat, eh, tedy Eh, takže jenom potvrdíme volbu Evropské rady. My jsme se podíleli na vaší nominaci, Žane Claude. Tentokrát eh, to byli voliči, kteří měli poslední slovo. A já si myslím, že tím, že dnes eh, potvrdíme Žana Klauda Junkra a otevřeně si řekněme, že to bude obtížné pro některé poslance Evropského parlamentu, tak pokud to všem pana Junkera odhlasujeme, tak tím pro jednou a provždy zavedeme to, že v evropské demokracii rozhodují evropští občané, voliči. Vážení kolegové, a není náhodou, že k tomuto dochází. Je to důsledkem velice dlouhých jednání, která směřují k roku 2001, ke konventu. A je to také výstup výsledkem důslednosti řady poslanců Evropského parlamentu, Evropanů, které bych tady dnes rád zmínil, Andrew Dafa a Elmara Broka. Andrew již není naš, poslancem Evropského parlamentu a Elmar, ten tady podle mého názoru bude vždy přítomen. Musím vám říci, eh, dnes tady není, což je eh, spíše výjimečné, ale oni dva eh, spolu vlastně doposavat bojují, kdo stojí z eh, nich eh, za tím návrhem, eh, jak postupovat při jmenování kandidáta na předsedu Evropské komise. Co dnes chci říct Žane Klode? Ehm, vlastně nesměřuji svá slova ani tak vám. Já se dnes spíše obracím, obracím k těm poslancům, především ve velkých politických skupinách, kteří chtějí hlasovat proti vaší nominaci. A těmto poslancům především ve dvou velkých skupinách, možná ale i v jiných politických skupinách. Eh, chci říci, aby si uvědomili, co eh, udělají, že vlastně se přikloní na stranu antievropanů, protievropanů, budou eh, v rozporu s hlasy svých voličů, kteří je sem zvolili. A evropští voliči si zvolili nominaci pana Junkera, takže si myslím, že je ironické, že dnes jsou to protievropané a možná i pan Kamal, kteří se staví proti eh, volbě evropských voličů. Takže dnes, eh, pokud budeme hlasovat pro vás, eh, tak, tak dáme zcela jasný pozitivní signál a my jsme tomu rádi také proto, že se zohlednil naše návrhy. Například, že musíme ukončit uh, tu možnost eh, volby mezi růstem a úspornými opatřeními. Myslím si, že můžeme postupovat eh, kombinovanou cestou a po pěti letech se, myslím, ukázalo, že potřebujeme komisi, která bude pracovat na obou stranách. Fiskální disciplína bude na straně jedné a podpora růstu na straně druhé, protože víme, že bez fiskální disciplíny, bez respektování paktu stability samozřejmě žádného růstu nedosáhneme. To musíme akceptovat. Na druhé straně zároveň víme, že pokud chceme růstu dosáhnout, tak musíme jít nad rámec fiskální disciplíny a proto potřebujeme růstový balíček, který ve svém programu nabízíte. Druhým důvodem, eh, proč vás, pane Junckere, eh, podpoříme, proč nás těší váš program, je, že jste se vyjádřil eh, k důležitým věcem, která se týká eh, migrace. Dlouhou dobu to bylo tabuizované téma a vy jste zároveň hodno, hovořil také o hodnotách a o právním státě. Nicméně v jednom se neschodneme a to, že bez ohledu na eh, různorodost ústavních eh, systémů, tradic, tak zůstávají základním kamenem základní práva. O tom není žádných pochyb základní hodnoty musíme respektovat všichni bez ohledu na naše tradice. A třetí závazek, který jste dnes tady přednesl a který je pro nás důležitý, je, e, že chcete zajistit genderovou rovnováhu v Evropské komisi a já doufám, že se vám toho podaří dosáhnout. Na závěr se vás chci zeptat na tři záležitosti, pane Junkere. Vy povedete komisi a ptám se tedy na tři věci. Za prvé, komunitární metoda. Mezivládní eh, konference a mezivládní metody, které jsme používali v minulých letech, nejsou dobrým příkladem. Druhá věc, eh, po, využijte svého práva na iniciativu na rozdíl od svých eh, předchůdců. Nekonzultujte nejprve s Paříží, Berlínem, Londýnem, než eh, předložíte nějaký legislativní návrh radě a parlamentu. Počínejte se iniciativně, máte k tomu eh, právo a mějte tedy i tu odvahu a postupujte takto. Neposlouchejte pouze Evropskou radu a někdy čas od času naslouchejte také Evropskému parlamentu, protože my jsme si jako instituce rovni. A na závěr vás chci podpořit eh, a poprosit o to, abyste připravil pro Evropu vizi. Potřebujeme vizi, protože v Evropě je řada lidí, kteří jsou ztraceni, chybí jim vize. A vize to není jenom integrace Evropské unie po eh, krizi. Po krizi. Pokud přinesete novou vizi, tak budeme stát při vás po celou dobu. Po celou dobu, pane Junkere. Mnohokrát děkuji, pane Ferovsate, a za spojenou levici má slovo paní poslankyně Cimr. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane eh, Junkře, já jenom velice eh, nerada a eh, jsem proti to je taková moje vlastnost, ale dnes bych tak trochu protiřečila té euforii, že máme historický Evropský den. Já tomu prostě nevěřím. Já si myslím, že ano, je to určitý krok říci prostřednictvím evropských voleb do Evropského parlamentu eh, se bude také ovlivňovat, kdo do budoucna bude Evropskou komisi. To ano, ale říkám, že ne, když tím sugerujeme, že to je velké vítězství demokracie. Tady stojíme teprve na začátku. A stojíme na začátku především proto, že tímto malým prvním krokem toho děláme příliš eh, málo v posledních měsících a týdnech, abychom opravdu důvěryhodně eh, z toho eh, vytvořili nějaký demokratický pokrok v Evropské unii. Říká se, že jsme eh, dosáhli vítězství, ale zároveň se tady demokracie eh, redukuje, redukuje na eh, rozdělování postů a na mocenské šarvátky mezi institucemi, na vedení institucí. Já si myslím, že Tohle eh, je to eh, tříštění fasád eh, demokracií, o kterém hovořil Habermas. My chceme demokracii budovat zevnitř a rozvíjet ji. Podívejte se na výsledky voleb. Konzervativci nevyhráli volby. Více než tři a půlkrát víc, tedy voličů, se pro ně nevyslovilo ve volbách. A teď hovořím eh, buď o těch, eh, kteří nešli k volbám, nebo eh, o těch, kteří na základě vývoje Evropské unie v posledních letech se rozhodli pro něco jiného. Nechtěli evropskou budoucnost a řekli že je třeba se vrátit zpět k národním otázkám, k národní cestě. Já si myslím, že to je velice nebezpečné a omezuje to demokracii. My všichni, a to je pravda, jsme prohráli tyto eh, volby. Všichni z nás, kteří si myslí a kteří chtějí, aby Evropská unie zůstala Evro, eh, eh, unii demokracie, sociální spravedlnosti a solidarity, aby Evropská unie opravdu byla skutečnou silou míru, míry, míru a aby hrála silnou roli v zahraniční politice, aby to, co původně formulovala jako ideál a vizi, opravdu, aby tím žila, aby se s tím lidé stotožňovali a aby se jí nevzdalovali stále, neocizovali stále více. To, co se tady stalo po 25. květnu, je úplným opakem a proto varuji před euforií. Musíme toho dělat hodně jako demokraté proto, aby Evropská unie opravdu e, nabízela e, budoucnost, vizi pro všechny lidi. Poselství, e, které v těch nadcházejících týd, tedy v předchozích týdnech, měsících a letech před eh, volebním bojem bylo vysíláno eh, voličům, je, že neexistuje alternativa. Žádná alternativa eh, vůči, eh, vůči radikálnímu trhu, vůči rigidnímu krácení veřejných rozpočtů, vůči ničení rozvinutých sociálních modelů v Evropské unii, vůči privatizaci veřejného poskytování služeb, vůči liberalizaci a deregulaci našich sociálních systémů a ekologických standardů. Eh, vůči eh, podřazování evropských zájmů eh, vůči evropským, tedy globálním zájmům. To je oživení oblíbené mantry bývalého, bývalé britské premiérky neexistuje alternativa. A lidé, kteří se nechávají vést jinou myšlenkou, tak těm se říká, že nic takového není možné. A my i vy, pane Jonkře, eh, teď stojíme eh, před nimi a myslíme si, že ten výsledek voleb by se měl intenzivně eh, využít. Vy byste měl tuto otázku využít a sformulovat, pro co jste v čele Evropské komise. Pokračování dosavadního vývoje směrem k Evropské unie nemůže být. My od vás očekáváme jasné odpovědi na změněnou úlohu Evropské komise eh, v Trojce. Nejsme spokojeni s tím, že říkáte, když říkáte, že Trojka by měla být demokratičnější instrument. Co to znamená? Ono prostě nemůže jít jenom o zúčastnění parlamentu. O, nemůže jít o to, že Trojka půjde dále eh, s politikou, která se bude odchylovat od eh, ústavní eh, realitu takzvaných programových států. Prostě když se ničí živobytí lidí, tak to nesouvisí vůbec s demokracií. Nemá to s ní společného. Jak eh, toto chcete napravit? Nestačí jenom říci, že Mezinárodní měnový fond musí být vyloučen. Jaké odpovědi máte a v souvislosti tedy s komisí a strojkou na dluhou problematiku, e, na škrtání dluhu, e, na hodnocení dluhu. Jak se k tomu chcete postavit? A já vám to eh, říkám velmi otevřeně. Vy jste eh, hodně hovořil o eh, sociálních otázkách, o tom, že z nich chcete udělat daleko důležitější bod na pořadu jednání. Ale to, to, je, to jsme rádi. Ale o to jsme slyšeli už také v posledních letech mnohokrát. Jak to chcete přesně udělat? To bychom rádi věděl. Vy hovořil jste o minimálním mzdě ve členských státech. To si myslíme, že je důležité, ale jedná se o minimální mzdu, která zabrání chudobě. Jedná se o minimální Eh, sociální standardy, které zabrání chudobě, to eh, bude otázka. Ještě než se dostanu eh, ke konci, tak ještě jednu připomínku. U nás eh, na frakci jste odpověděl na řadu otázek a také na některé neodpověděl, ale eh, vždycky se zdůrazňovalo, že od vás, jako od šéfa komise, očekáváme, že u konkrétních velkých problémů uvnitř Evropské unie také zakročíte mnohem razadněji. Teď hovořím například na, o, o situaci na Kypru. Kdo je, je třeba začít začít eh, tlačit na eh, Turecko. A to tež platí o problematice Ukrajiny, Ruska. Hovořil jste eh, o tom, že se nesmíme pouštět do Ruska příliš angažovaně a já s vámi souhlasím. Potřebujeme Evropu, která spojuje všechny státy. Nepotřebujeme žádné nové hranice. Pane Junkere, my vás jako frakce nebudeme volit, náš hlas nedostanete, ale to, co budete dělat, budeme každý den sledovat a tam, kde se budete starat o zlepšení zlepšení eh, v životních podmínek lidí. Tam vás podpoříme. Děkuji. A za frakci zelených dostává teď slovo pan poslanec Lambert. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně. 27 milionů našich občanů, 106 milionů mladých nemá nejen zaměstnání, ale ani perspektivu zaměstnání. Proto 25 občanů, jeden ze čtyř, je na Prahu chudoby. 10% z nás vlastní 60% bohatství, kolektivního bohatství Evropy. Toto znamená, že jde o naši společnost. To všechno je ve hře. Musíme také hovořit o e, klimatu, protože e, by se neměla měnit teplota zvyšovat o více než 6 stupňů je zapotřebí eh, eh, uvažovat o tom, že v posledních letech jsme využili velkou část zdrojů naší planety. Eh, je ohrožena biodiverzita a samotná existence naší společnosti je ohrožena. Vzhledem k tomu, že vlády, které jsou e, demokraticky zvoleny, bývají e, pod eh, trvalým tlakem finančních institucí a finančních orgánů. A vzhledem k tomu, že experti, kteří nejsou voleni, čím dál více ovlivňují, řekl bych přímo, eh, zákony, které platí pro všechny, eh, jedná se i o svobodu a zisky jsou spochybňována práva. To znamená všechno, že demokracie je ohrožena. Takže to je současná situace Pane Žone eh, Claude Junckere, budete skutečně takovým člověkem? Eh, budete člověkem eh, finanční unie? My potřebujeme udržitelné zdroje. Miliardy eur každý rok mizí z důvodu kvůli praní špinavých peněz a kvůli nejasnosti finančních pravidel. Není možné mít eh, společnou měnu, aniž by byla solidarita v rámci finančního eh, systému, tohoto měnového systému. Budete s takovým člověkem, který bude umožňovat sociální unii, eh, která se bude stavět proti dogmatu konkurenceschopnosti a bude se zabývat sociálními stránkami a bude umožňovat sociální konvergenci, aby zde bylo minimální mzdy po celé Evropské unii Mnozí z vás hovoří o RFIDu a o, o eliminaci byrokracie. Hovoříme ale také o sociálních standardech. Ty jsou pro nás důležité, pro Evropskou unii. Budete člověkem, který bude také pro um, energetickou unii tak, aby tyto zdroje byly skutečně nástrojem pro průmyslovou politiku prostřednictvím obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a sítí abychom mohli tak distribuovat energii, že Evropa se stane vedoucí, vedoucí silou eh, světa při transformaci ekologie a ekonomiky. Evropa musí hovořit jedním hlasem a neměla by eh, být eh, slabší stranou oproti Vladimíru Putinovi. A neměli bychom být závislí na Eh, jiných zdrojích, například také na Blízkém východě. Také jde o de- redemokratizaci Evropy, eh, evropských institucí. Dnes je právě toto spochybňováno našimi občany. Nejen Evropský parlament, ale i národní parlamenty musí mít skutečnou účast v politickém rozhodování a sociální partneři pokaždé musí mít možnost se účastnit, eh, pokud se jedná o věci, které se jich eh, týkají a aby také naši eh, občané byli více účastní prostřednictvím iniciativ. Potřebujeme tedy posílit tuto demokracii. A neměli by se hájit zde v této situaci partikulární zájmy. Já jsem vás poznal eh, v ekonomickém a měnovém eh, výboru. Nemůžeme zapomínat na to, kdo jsou ti, kdo vás dnes podporují. Musím konstatovat, že tři hlavní politické rodiny, které vás dnes podporují, nebo to říkají, jsou také těmi politickými rodinami, které jsou u moci v Evropě po desetiletí, aniž by si přáli učinit něco jiného. Protože kdyby si to přáli učinit, už by tu změnu provedli. Já jsem včera slyšel od Mario Draghiho na výboru Econ jednu věc o e, snižování e, veřejných výdajů, zvyšování flexibility pracovního trhu. Zjevně pro tohoto pána ty věci, které se staly 25. května, nemají žádného významu. A proč o tom všem mluvím? E, říkám to, o to, to proto, že pro nás ten mechanismus, který vás dnes dovedl před nás, je jasně skromným, ale reálným krokem k demokratizaci další Evropy. Není to demokratická revoluce, ale je to možnost učinit změnu a e, učinit smě- e, krok s tímto směrem v Evropské unii. Proto vás můžeme podpořit, ale na druhé straně také významná část naší politické skupiny nemá důvěru, klade si otázky, protože si říká, kdo vás dnes podporuje a ptají se, zda budete schopen dosáhnout těchto radikálních změn, které Evropa potřebuje. Měl byste vědět, pane Junckere, že pokaždé, když vaše komise bude předkládat před Evropský parlament návrhy, které budou reagovat na eh, potřeby a výzvy naší eh, doby, naší společnosti, bude se jednat o prostor udržitelné prosperity, demokratický prostor, tak budeme na vaší straně. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Lamberci. A za EFDD má nyní slovo pan Faráš. Well, thank you and good morning. Děkuji, dobrý den. Pokud toto je evropská demokracie v akci, tak si myslím, že bychom si to měli celé znovu promyslet. V důsledku evropských voleb tady máme pana Junkera, nominovaného kandidáta. Já vám musím říci, že nikdo, nikdo ve Spojeném království nevěděl, že když hlasovali v evropských volbách, tak to nějak souviselo se jmenováním kandidáta na Evropské komisi. Já myslím, že to platí i pro vaše voliče ve vašich zemích. Ani ti nevěděli, o jaký proces tady jde. Jméno pana Junkera se neobjevil nebylo eh, na žádném hlasovacím lístku a Navíc eh, to je eh, celé předem dohodnuté, celé je to taková bouda. Máme tady vlastně předstírání evropské demokracie. Možná strhnete, ale počkat, Evropský parlament, eh, to je volená součást evropských institucí a ten má své slovo a ten bude rozhodovat o tom, jestli pan Juncker nakonec bude předsedou komise nebo ne. Ale podívejme se na celý proces, eh, kterého jsme nyní eh, součástí. Budeme požádáni, abychom hlasovali, ale přitom máme k hlasování předloženého pouze jednoho jediného kandidáta. Jsme zpátky v sovětských dobách. Já myslím, že demokracie znamená, že vždycky máte větší volbu vybírat než z jednoho jediného kandidátu, ale ono je to všechno ještě horší horší, protože to bude hlasování tajné. po evropských eh, volbách eh, vlastně teď voliči ani nebudou vědět, jak jejich poslanci hlasovali. Vy, pane Šulci, jakožto předseda Evropského parlamentu, byste měl zasadit se o to, abychom eh, jako veřejně zvolení zástupci odpovídali za naše kroky vůči svým voličům a nepovolit toto tajné hlasování. Já si myslím, je, že to je urážka evropským voličům, to, že budeme dnes hlasovat tajně. Já jsem si myslel, že po eh, obrovské podpoře eh, euroskeptických eh, stran se něco v Bruselu změní, ale nezdá se tomu tak být. Pan Cameron se o to krátce pokusil na zasedání Evropské rady ale pak měl spoustu starostí doma se změnou ve své vládě. Angela Merkelová na něho eh, zatlačila, protože to, co řekne Angela Merkelová, to dnes v Evropě platí. Takže podívejme se na našeho kandidáta. Eh, vy jste eh, člověk, který má dobrý smysl pro humor, mnohem lepší než většina lidí, které jsem v Bruselu potkal, to je vaše plus jste politicky velice zkušený a v posledních týdnech eh, jste dokázal obejít eh, všechny naše politické skupiny a trochu pozměnit eh, image. Říkal jste, že nevěříte ve Spojené státy evropské, společnou evropskou identitu a tak dále. Ale já musím říci, že vám nevěřím ani slovo. Dnes jste dokázal, že jste eh, zpátky u těch svých myšlenek eh, na starou Evropu, eh, odkazoval jste na Jacques Delors. Já to chápu z vašeho pohledu, ale mluvil jste také o panu Mitterrandovi, o Helmutu Kohlovi, o hr- těchto hrdinech Eh, já bych řekl, že to byli kolaboranti během válečných eh, dob, eh, lidé zapojení do masivních finančních skandálů, rozhodně ne lidi, které bychom tady měli jmenovat jako modely a hrdiny, za nimiž bychom měli jít. Mluvil jste o společné zahraniční a bezpečnostní politice, mluvil jste o tom, že potřebujeme společnou energetickou politiku, ale myslím si, že je jasné, že budete v procesu pokračovat, eh, tedy budete pokračovat v centralizaci moci. Ono to nepřekvapí, protože po 20 let jste byl klíčovým hráčem v celém tomto procesu, který zacházel s demokracií, eh, eh, s pohrdáním. Mluvil jste o francouzském referendu ohledně ústavy a říkal jste, že pokud je to ano, tak řekneme, půjdeme dále tímto směrem a pokud eh, francouzští občané řeknou ne, tak řekneme, budeme pokračovat. Co to je za demokracii? Eh, vy věříte v ten projekt tak, že si myslíte, že je nespochybnitelný a když je to nutné, tak dokonce chcete lhát. Takže možná jste vlastně dokonalým kandidátem pro řadu poslanců tady v Evropském parlamentu a nemám pochyb o tom, že prosadíte svou kandidaturu. Ale pokud bychom měli hlasovat pro takovéhoto kandidáta, který se v Bruselu vždy podílel na zákulisních praktikách, tak musím říci, že naše skupina bude valnou většinou hlasovat proti vám. Nechceme pokračovat v zavedených postupech, přejeme si skutečnou změnu. Vy jste říkal na závěr svého eh, projevu, že dnes není čas pro revoluci. Já vám to trochu vrátím. Ona revoluce už proběhla. Byl to vlastně státní převrat vůči národním demokraciím, aniž by se to občané uvědomili, aby, eh, aniž by o tom lidé věděli, co se jim vlastně stalo. A tyto volby euroskop, eh, euroskeptici k ním zatím nemají eh, většinu, ale ono to nekončí, protože většina Evropanů se nepřeje evropský stát, nechce, aby eh, vše řídila Evropská komise, nepřejí si evropskou vlajku a hymnu, takže budete zvolen a užijte si to příští volební období. Za uh, poslance dostává nyní slovo paní Le Pen. A slovo má nyní paní Lepen. Prosím, paní Lepen. Pen. usaďte se, prosím. Slovo má paní kolegyně Lepen. Pane kolego, usaďte se, prosím. Nemáte slovo. Říká, prosím, usaďte se. Nemáte slovo. Slovo má kolegyně Lepen. Paní Lepen, máte slovo. Je kdy se probudili eh, lidé v Evropě. Sále. Budete-li uh, vyrušovat, tak vás bohužel bude muset nechat vyvést ze sálu. Pane kolego, eh, naposledy vás vyzývám, prosím vyveďte poslance ze sálu. Prosím opuste sál. Pane poslanče, nyní opustíte sál. Prosím, dívejte poslance ze sálu. Děkuji. Prosím, opuste sál. Eh, vteřinku, paní, eh, paní Le Pen. Pane poslanče, eh, pane poslanče Paparakisi, prosím opustte sál. Tímto způsobem nemůžete eh, rušit jednání. Prosím, jděte. Můžete se vrátit znovu eh, na, eh, zaseda, na hlasování, ale nyní vás vylučuji ze zasedání. Ja. Okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Paní Le Pen, uh, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. 25. května se probudili evropští občané. Mnohé národy, zejména Francie, kterou já reprezentuji zde v Evropském parlamentu, se rozhodli, že sdělí velice jasně jednu věc. Ano, ono se vám to nemusí líbit, ale je to velice jasné sdělení. Ne Evropě, Bruselu, ne konfiskaci demokracie, ne imbecilitě recesivní politiky, ne deklasování, ne masivní organizované imigraci, ne naší identity. Ano našim eh, národům. Evropská unie se stala šíleným a smrtelným eh, projektem, od které se postupně lidé odvracejí. Ale také se jedná o politickou třídu, která se zabývá eh, hledání svých privilegií a systémem, který chrání. Jsou připraveni na veškeré kompromisy a děkuji vám za to, že jste nám to ještě jednou dnes ukázali, abyste chránili zájmy, které nejsou zájmy lidu abyste eh, se takto chovali k výsledkům eh, voleb a nepřijímáte eh, to sdělení, které vám občané na jaře vyslali. Slyšeli jsme o tom, že tedy se chovají jako žoldáci opět došlo k tomu, že se okamžitě rozdělila místa a veškerá touha po změně a integritě, která byla vyjádřena u volebních úren, tak to dopadla mezi EPP a EPSE e e a jejich e, francouzských stran se jednalo o dělení koláče. Já budu volat pro tebe tady a ty budeš hlasovat pro mě tam. Evropský, evropští lidé si Eh, vybrali eh, Junkera, nikoli Šulce do čela komise, to je ta myšlenka. Ale eh, nereze ve skutečnosti v Evropské unii nic a nic nestělesňují. Milý pane Junkere, vy jste se dostal, dostáváte se do čela instituce, které odmítají občany veškerou legitimitu Žádným způsobem jste nebyl vybran francouzským lidem ani eh, námi, takže nemáte na čem zakládat eh, svou práci a řízení e, života našich občanů. Je nelegitimní to, že budete ukládat něco občanům. Jedná se o obchodní zájmy a takto jsou korumpovány zájmy každý den. Jedná se o upírání demokracie. Pane Juncker, já si vzpomínám na vaše prohlášení eh, v jednom slavném německém eh, tisku. My přijímáme rozhodnutí, my je uvádíme do praxe a někdy počkáme, co se pak stane. Eh, když nedojde k odporu, většina nechápe, co se rozhodlo, tak pokračujeme dál do té doby, dokud není možno návratu. To je ale cynismus. Vy máte nahradit pana Baroza, pan eh, Schulz na tomto místě. To tedy znamená, že tímto způsobem budou řízeny směry komise. Je tu nebezpečná utopie federalismu. A pro velký francouzský národ, který usiluje o demokracii, vidíme, eh, že dochází eh, k nerovnosti a k dalším negativním jinům jevům. Vy řídíte fiskální eh, ráj. Opravdu vám musím blahopřát eh, k takovémuto povýšení. Vaše eh, posedlost s federalismem, my budeme proti ní bojovat, pane. My proti ní budeme bojovat v našich respektivních státech a budeme tomu věnovat velkou energii a každodenně Eh, budeme měřit pokrok, k kterému bude docházet ve Francii i v jiných státech, patriotů je stále více. A pozbudili je k tomu evropské volby, protože volby po volbách eh, jsme viděli, jak situace vypadá. A celá tato technostru, technická struktura, hm, technokratická struktura Evropské unie je jasně chápána. Uvidíte, my Eh, patrioti, vlastenci, budeme velice bedlivě sledovat vaše činy. Francouzský eh, lid vidí, jaký projekt se buduje v Bruselu. Budete pod dohledem všech těch, eh, kteří chtějí, aby byl procesem výsledek voleb. A my společně se všemi vlastenci Evropy vám to budeme neustále připomínat. Das Wort hat jetzt... Slovo má nyní pan Juncker. Prosím. Monsieur le Président, Pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci, především bych rád poděkoval všem, kdo, kromě pár, eh, kdo vystoupili v této diskuzi. Bedlivě jsem všemu naslouchal. Už mám za sebou eh, dlouhý politický život a vždy jsem bedlivě naslouchal parlamentu, včetně Evropského parlamentu, takže jsem skutečně žil eh, těmito debatami, setkáváními v průběhu těchto dlouhých let. Takže chci poděkovat všem, kdo, eh, kdo přispěli do této diskuse. Ano, Přijal jsem různé prvky do eh, programu a zohlednil jsem eh, názory jednotlivých politických eh, skupin. Já jsem si přál jednat ekumenicky, zohlednit přání jednotlivých politických rodin. Vím, že Evropský parlament bude hlasovat tajně. Rozumím tomu, protože pan Faráš si nepřál, aby jeho voliči zjistili, že on pro mě hlasoval. Takže jasně chápu. Le, le vote est... Že tajné hlasování je eh, krokem, který učiníte po vůli panu Farážovi. Děkuji paní Lepen, že pro mě nebude hlasovat. Já, já bych skutečně nechtěl mít eh, hlas někoho, kdo vylučuje někoho jiného, anebo kdo se projevuje nenávistně. Děkuji vám, paní Lepen. Děkuji. Eh, tak teď eh, jsme eh, skončili o něco dříve, než jsme počítali, takže bychom kolegyně a kolegy, kteří sedí v kancelářích nebo v baru kolegyně Lulingové, vyzvali, aby se dostali, dostavili do sálu, abychom mohli začít s hlasováním. Takže teď přeruším hlasování do 12.25, kdy budeme pokračovat s hlasováním.